Ugias, všichni, kteří jste podepsali naše prohlášení. A děkuji také asistentům Inge a Alessandrovi. Děkuji, děkuji. A nyní přejdeme k hlasování. zpráva Michel. Je to komunitární eh, kodex o vízech a je to jmenovité hlasování, které zahajuji. Všichni jste hlasovali. Děkuji, končím hlasování. Eh, velkou většinou schváleno. Teď eh, můžeme blahopřát a přecházíme ke zprávě eh, poslance pana Moreiry. Nyní budeme hlasovat o této zprávě. Prosím, zvedněte ruce pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. Druhá zpráva Moreiro. Jmenovité hlasování, zahajuji jmenovité hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. zase velkou většinou schváleno. Můžeme poblahopřát panu Moreirovi. Další zpráva Moreiro, zahajuji hlasování. E, všichni jste hlasovali. Končím hlasování. zase schváleno velkou většinou a můžeme poblahopřát panu Morejrovi. Nyní zpráva Simpsona, pana Simpsona, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. E, zase schváleno velkou většinou a blahopřejeme panu Simpsonovi. Další zpráva pana Simpsona, kdo je pro, proti, e, zdrželi se zase velkou většinou. Schváleno opět můžeme panu Simpsonovi Ehm, gratulovat. Nominace do parlamentních výborů nemáme žádné pozměňovací návrhy. Tato Jmenování jsou tedy schválena a všem kolegům blahopřejeme. Zpráva eh, pana Florence. Eh, blok číslo jedna, jmenovité hlasování. Zahajuji jmenovité hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování schváleno. čili eh, schváleno v pozměněném znění a můžeme blahopřát panu Florencovi. Další je zpráva paní Klas. Zase dva bloky pozměvacích návrhů. První soubor jmenovitě hlasujeme, zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Mohu tedy eh, prohlásit, že stanovisko rady pozdějen změní schváleno. Teď je další zpráva Bové, pana Bové. Nejprve odstavec 15 pro proti. Zdrželi se schváleno. Zkontrolujeme, čili kontrolní hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. E, odstavec 26, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, Pro Promiňte, vy chcete k tomu něco říct. Pane předsedo, my jsme nehlasovali o společném e, návrhu na usnesení. E, týká se to nevyváženosti v potravinovém, nerovnováhy v potravinovém řetězci. Ale to bude, myslím, až posléze. My teď hlasujeme tady o odstavci 26 a máme dvě části a druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31. První část. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 odstavec pro, proti, zdrželi se, asi bychom tohle měli ověřit. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. 11. Kdo je pro? Zvedněte ruce, prosím, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. F pro, proti, drželi se, schváleno. Recital Q pro, proti, drželi se, schváleno. Návrh usnesení jako celé, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno rovněž a gratulujeme panu Bové. Nerovnováha v potravinovém řetězci je další na řadě. Vy jste k tomu něco měl? Ano, poté, co jsme přijali tento text, tak si myslím, je důležité také zdůraznit, že je to kolektivní práce, která odvedla eh, celý výbor pro zemědělství a díky této kolektivní práci v tuto chvíli můžeme vyvinout opět silnější tlak na komisi a na radu, aby konečně v Evropě zemědělci byli bráni skutečně v potaz protože se týká o jejich příjmy, takže bych chtěl poděkovat všem v Evropském parlamentu, chtěl bych poděkovat kolegům, kteří mi umožnili, abych eh, sepsal tuto zprávu a děkuji za spolupráci. Děkuji, eh, pane Bové. A půjdeme eh, dál. Pozměňovací návrh jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4, první část, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část, pro, proti, zdrželi se, eh, schváleno, 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pojďme si návrh 3, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Pět, eh, pozměnice je pro. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměnice návrh šest. Eh, Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní celý návrh usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno a zase blahopřejeme. Další je zpráva pana Patričela. Eh, myslím, že někdo eh, chtěl slovo, prosím. Já bych chtěla říci, že eh, co se týče společného usnesení o ne, nevyrovnáhy potravinovém řetězci. Chtěla bych pro budoucnost říci kolegům v zemědělském výboru, aby lépe spolupracovali s ostatními, zejména eh, s členami IMCO, protože my máme stejné problémy, stejné obavy a rádi bychom eh, spojili síly, než abych se pracovalo byrokraticky. Budeme pak více důvěryhodní vůči vnějšímu světu, budeme mít větší váhu a větší důvěryhodnost. Děkuji za porozumění a spolupráci. Ano, vzhledem tomu, že kolegové ze zemědělského výboru eh, si stejně přejí spolupracovat, zajisté se na tom všichni shodneme. A další je zpráva pana Patričela. Hlasujeme o celém návrhu, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se schváleno velkou většinou a gratulujeme panu eh, Patričelovi. Další je řada eh, na zprávu pana Karony. E, odstavec 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno 28, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Návrh e, jako celý pro, proti, zdrželi se, i tato zpráva byla velkou většinou schválena a blahopřejeme panu Karonovi. A přeji vám tedy dobrou chuť, pokud odcházíte už nyní z této sněmovny. dichiarazione di voto sulle conclusioni del Consiglio europeo. Onorevole... Máme tady vysvětlování hlasování a pan Hannan se chce vyjádřit k závěrům Evropské rady. Prosím.